Vážené dámy a pánové, eh, zatím nás je velmi pomálu. Eh, to lze asi vysvětlit eh, tím, že akademická čtvrthodinka se stává praxí v tomto parlamentu a také, že stojíme na Prahu dovolených a proto, proto je přítomnost trošku slabší než obvykle. Přesto přeze všechno srdečně zdravím mezi námi nového předsedu eh, Rady ministrů spravedlnosti, a sice ministra spravedlnosti eh, Kypru, pana eh, Lukase Luku. A dovolte, abych upozornila několik technických poznámek. Za prvé, pořad jednání, v němž je celá řada úprav a oprav, které vám musím oznámit. Jednak Právní spory probereme v rámci bodu 10, dále bod 6 eh, vypustíme, protože ho nemůžeme probírat tento týden. Body 8 a 9 budeme projednávat zítra odpoledne, protože zpravodaj dnes nemůže být eh, mezi námi. A bod 34 pana Berlinguere probereme dnes odpoledne po 16. hodině, hodině 30. minutě a sice v rámci um, bodu 7. To si musím sám eh, poznačit, abych se nestratil ve svém programu. Dále zítra eh, odpoledne v 15 hodin začneme slyšením paní Kony Lange v, ob, v otázce imunity a zítra po hlasování v rámci různého povedeme diskusi na tému patentů, což je od minulého týdne zcela otevřená otázka a celou řadu bodů eh, neprobereme a sice body 26 a 27 pana Bar- Garganiho, které z technických důvodů nemůžeme řešit. A dále zpráva pana Baltazára eh, k eh, odpovědnosti podniků. I eh, tento bod bude z technických důvodů odročen. Máte k tomu připomínky nebo poznámky nikoli? zjevně, takže můžu mm, přistoupit k bodu 2, e, sdělení předsedy. Tady vám chci pouze říci, abyste si zítra nezapomněli vzít sebou hlasovací karty a dále tady máme ještě zápisy se schůzí 31. 30. května. E, žádné námitky k tomu nevidím, takže tímto je zápis schválen a nyní uděluji slovo panu e, Lukovi, kyperskému ministru spravedlnosti. Vítejte v našem právním výboru a máte slovo. Kýry provedry. Děkuji za příležitost. Jsem velice rád, že mohu zavítat mezi vás a informovat vás o hlavních eh, tématech, které budeme prosazovat během našeho šestiměsíčního předsednictví. Navazujeme také na velice úspěšné úsilí, které eh, vyvinulo Dánsko během svého předsednictví. Současné době se tedy je to e, program na druhé, druhý pololetí roku 2012. Pro nás je to naprosto zásadní a je to také velkou výzvou, protože musíme vzít v úvahu globální celosvětovou finanční krizi a také klima politické nestability v zemích e, Severní, Evro- Severní Afriky a také Blízkého východu. Kyperská republika a kyperské předsednictví bude usilovat o lepší Evropu, o Evropu, která je účinnější, efektivnější, jak pro občany, tak i pro sousední země. Pokud chceme docílit našich záměrů, které se týkají spravedlnosti, bezpečnosti a podobných témat, tak musíme zavést do praxe stokholmský program a to včasně a zároveň musíme garantovat to, že zde budeme mít dostatek finančních prostředků, které nám umožní všechny jednotlivé akce provádět. Jsme připraveni na velice úzké kontakty a dialog s Evropským parlamentem. Dále bychom ještě chtěli zdůraznit skutečnost, že kyperské předsednictví chápe to, že Evropský parlament má nyní větší pravomoci a chtěli bychom proto s vámi chtěli už i spolupracovat. Způsob, jakým budeme spolupracovat, také ovlivní úspěšnost našeho předsednictví. Spolupráce konkrétně s vaším výborem Jury byla vždy vynikající a chtěli bychom na tuto výbornou spolupráci naváhat, navázat společně také se spoluprácí s radou. Co se týče spolupráce v občanských věcech, tak e, budeme navazovat na práci dánského předsednictví. Chtěli bychom zakončit e, vyjednávání nařízení Brusel 1. Chtěli bychom to dokončit ještě v rámci kyperského předsednictví. Tato legislativní práce bude uhelným kamenem pro budoucí spolupráci v občanskoprávních věcech, protože umožní e, zemím vzájemně uznávat a e, také vykonávat rozhodnutí v občanských nebo v civilních, občanských a obchodních věcech. Dále chceme zajistit to, aby zde již neexistovaly žádné překážky v přeshraničním plnění nebo v přeshraničním výkonu soudních rozhodnutí. Proběhla celá řada neformálních kontaktů mezi radou, mezi Evropským parlamentem a během období vyjednávání jsme byli svědky toho, že v celé řadě věcí se dokážeme shodnout, že máme stejné názory a domnívám se, že, během, že, že nakonec dosáhneme dohody v prvním čtení. Budeme s vámi úzce spolupracovat, aby se nám to podařilo. Kyperské předsednictví také chce považovat za prioritu Eh, myšlenku eh, vlastně dát zde eh, nový evropský příkaz pro vymáhání dluhů. Chtěli bychom v tomto tématu dosáhnout co největšího úsilí. Bude to vlastně první legislativní akt, který, který bude vlastně výkonný titul, který bude platit napříč Evropskou unii. Tento návrh bude také doplněn dalšími nástroji a bude zároveň i doplňovat další legislativní nástroje, jako je například nařízení Brusel 1 nebo další legislativu o vzájemném uznávání. Zatím tedy ještě nemůžeme říci, že bychom se již chýlili závěru, protože je zde celá řada velice složitých otázek, které řešíme. Poprvé zde hovoříme o přeshraničním vymáhání nebo výkonu soudních rozhodnutí. Také jsme stále ještě v teprve v počátečním stádiu našich jednání. Nicméně kyperské předsednictví bude eh, o tomto tématu hovořit jak na úrovni pracovních skupin, abychom připravili komplexní návrh, který umožní výkon soudních rozhodnutí přeshraničních věcech. Dále bychom chtěli celkově eh, pomoci eh, možnosti vymáhat dluhy přeshraničně. Mělo by to pomoci také třetím stranám, a protože mm, často to jsou i třetí strany, na které může mít dopad eh, přeshraniční vymáhání dluhů nebo pohledávek. Kyperské předsednictví chce dále garantovat to, aby občan, občané mohli plně požívat svých práv k vlastnictví. Máme zde rozhodnutí o rozhodném právu, o použitelném právu, které se týká eh, práva na vlastnictví. Týká se to jak manželů, tak se to také týká registrovaných partnerů. Jsou zde tyto návrhy, tyto legislativní návrhy jsou také jedněmi z našich priorit. Chtěli bychom na ně zaměřit své úsilí, protože přijetí těchto návrhů by usnadnilo evropským občanům každodenní běžný život. Podle mého názoru eh, se, eh, se v těchto bodech eh, s námi shodne i Evropský parlament. 9. listopadu budeme pořádat konferenci, pardon, 9. října 2012 uspořádáme konferenci v Nikozi, kde se o právě o těchto otázkách bude hovořit. Budeme se ze všech eh, sil snažit, abychom také eh, dořešili otázku um, výkonu v rozhodnutích v civilních věcech. Také se to týká mm, ochra, evropského ochranného příkazu, což je, e, což je vlastně nový nástroj, který by měl chránit poškozené, který by měl chránit e, oběti ve všech zemích e, Evropské unie, a to i přeshraničně. Stále ještě zde řada věcí, která zůstává nevyřešena, například vztahy mezi, těmito, mezi tímto, na, tímto návrhem nařízení a mezi stávajícím AKY, které máme v Brusel 2 Dále je zde také otázka, jak bude tento mechanismus vymáhání fungovat v praxi. Kyperské předsednictví si však uvědomuje důležitost tohoto, této legislativy pro poškozené strany, pro oběti a proto bychom chtěli do konce našeho předsednictví dotáhnout eh, tato jednání do zdárného konce. Dále zde je také eh, otázka evropské, celoevropské úpravy prodeje právní úpravy prodeje. Začali jsme již za polského předsednictví, pokračovalo v tom dánské předsednictví. Hovořili jsme o tom eh, i na radě pro radě SVV a dohodli jsme se na základních eh, ustanoveních, na základních klauzulích. Nicméně ještě se o tom stále bude hovořit na radě. Pro nás to není prioritou, ale budeme dál, dále pokračovat ve vyjednáváních. Během našeho předsednictví stanovili jsme také několik dní, eh, které budou věnovány tomuto tématu v pracovních skupinkách, skupinách na radě. Toto jsou tedy témata, která jsou všechna velice důležitá, mají také závažné právní dopady na všechny zúčastněné strany. Je očividné, že jako předsednická země věnujeme naše veškeré úsilí k tomu, abychom dokázali definovat naši pozici, naše stanoviska a chtěli bychom také přinést konkrétní výsledky. Zároveň ještě předtím, než je budeme formulovat, tak chceme každému dát dostatek prostoru k tomu, aby hovořili o svých názorech. Máme zde například diskuse, které se týkají přílohy 1 a to je také věc, o které musíme ještě podrobněji hovořit. Budeme velice úzce sledovat činnost Evropského parlamentu v této oblasti, protože i zde bychom s vámi chtěli spolupracovat. Dále je zde, jsou zde jednání o víceletém finančním rámci na rok 2014 2020 a je zde také diskuse o programu pro oblast spravedlnosti. Rada již dosáhla určitého společného postoje a co se týče finanční obálky, tak budeme vést horizontální jednání, která eh, se mají právě týkat víceletého finančního rámce. Pokud vezmeme v úvahu eh, názory nebo stanoviska výboru Jury a Libe, tak máme takový pocit, že Evropský parlament v podstatě se na těch zásadních věcech s radou rozhodne, dohodne. Máme zde například eh, otázku školení a dalšího vzdělávání soudců. Vaše usnesení z 14. března 2012 o vzdělávání soudců jsme se spolu s radou rozhodli, že to bude také jedním z takových hlavních cílů našeho programu v oblasti spravedlnosti, protože bez pochyby vzdělávání soudců je nezbytné proto, abychom v Evropě vytvořili dobré prostředí pro spravedlnost. Chtěli bychom tento program rozšířit i na další profese, na další právní praktiky, například právníky, státní zástupce a další eh, praktiky právních profesí. Zatím se ještě musíme dohodnout na kritériích, rozmyslet se, zda, jakou to přinese přidanou hodnotu Zatím zde již existují určité ukazatele, které jsou nyní redefinovány a chtěli bychom také stanovit dobrý systém hodnocení. Kyperské předsednictví by chtělo uvítat zahájení jednání s Evropským parlamentem a chtěli bychom také do konce roku dosáhnout dohody v prvním čtení. A ještě bych chtěl pohovořit o e-spravedlnosti a o tématu e-právo, tedy elektronická um, verze. Chtěli bychom vypracovat určitý systém, kde vše naleznete na jednom místě. Je to i, měl by to být tedy zvláštní systém pro uh, otázku práva. Uh, dos, uh, chtěli bychom dosáhnout přijetí v druhé polovině roku 2012. Kyperské předsednictví se také chce věnovat eh, tématu e-práva. Budeme v tom pokračovat a chtěli bychom zejména zlepšit přístup k elektronickému právu, a to jak národní, na národní úrovni, tak i na celoevropské úrovni, aby z toho mohli mít prospěch všichni evropští občané. A na závěr mi ještě dovolte zopakovat to, že kyperské předsednictví se velice těší na úzkou a plodnou spolupráci s Evropským parlamentem, abychom dosáhli společných cílů, což je dosáhnout prostoru spravedlnosti, bezpečnosti a práva v Evropě. Velice děkuji za pozornost a pokud máte dotazy nebo komentáře, jsem k vám k dispozici. Děkuji. Yeah. Děkuji vám srdečně a nyní se táži, zdali ze strany kolegyň kolegů jsou již nyní otázky. Zatím se ještě nikdo nepřihlásil, nemám nikoho ještě na seznamu, ale hlásí se pan Sjevka. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, Předně chci eh, se omluvit za spoždění, eh, bohužel se spozdilo moje letadlo a Snad vám proto položím otázku, na kterou jste již dal odpověď ve svém úvodním projevu. Jde o Brusel 1, o příslušné nařízení Brusel 1. Jak známo, na této otázce těsně spolupracujeme s dánským předsednictvím a také jsme na tom pracovali těsně s polským předsednictvím. Čeho jsme ovšem ještě nedosáhli, je eh, konečného cíle. To znamená dohodu eh, v prvním čtení. A proto bych rád věděl, Jaké jsou vaše plány, eh, jaký je časový harmonogram rady v této věci? Protože doufáme, že na podzim budeme moci naši zprávu schválit. Můžete nám to prosím stručně vysvětlit. Eh, děkuji. Děkuji. Kolega Berlingwer má slovo. Ano, i já bych chtěl poděkovat, pane ministře. Chci vám poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a poskytl informace. Ještě jednou bych chtěl upozornit na význam Bruselu 1. Zde eh, máme již určité výsledky, ale samozřejmě, že je nutné se také ještě zabývat otázkou obětí. A také otázka kupního práva je otázka, která je teprve započata a je před námi dlouhá cesta. Ještě krátce bych se chtěl zmínit o jedné věci, pane ministře. Dnes jde o iniciativu Evropského parlamentu, sice iniciativu ohledně správní struktury Evropské unie. My bychom chtěli oproti radě také zdůraznit význam této otázky, tak aby i procesní práva eh, byla zahrnuta, ale zatím ze strany Evropské komise eh, jsme neviděli příliš mnoho aktivit. A dále ještě poslední bod který mi leží na srdci velmi často, a to je vzdělávání všech profesí v oblasti spravedlnosti. Je zde sedmiletý program Justicia, který navrhuje, aby, no jak to mám říct, aby bylo přijato více usnesení než jen to jedno, které již přijato bylo. Takže chtěl bych vás poprosit, abyste se zmínil o tomto tématu. Mám tedy na mysli eh, otázku evropské právní kultury. Děkuji. Já mám také otázku, která se rovněž vztahuje na kupní právo, takzvané CISL. Zde máme odsouhlasený harmonogram mezi čtyřmi zpravodaji všech výborů, kterých se to týká, tedy eh, právní a také vnitřní trh. Chtěli bychom do konce tohoto roku nebo začátku příštího roku eh, tyto problémy identifikovat natolik, aby bylo možné předložit konkrétní návrh smlouvy. Chtěli bychom poté ke konci eh, eh, kyperského předsednictví a na začátek irského předsednictví hovořili s radou o mm, schodě v prvním čtení. Měli bychom mít tedy možnost o tom diskutovat diskutovat, což by zase předpokládalo, že za kyperského předsednictví se musí eh, obsah eh, tak natolik propracovat, eh, aby toto bylo možné. A proto chci poprosit a jistě kolega Berlinger se na to také dívá podobně. Chtěl bych poprosit, aby proběhlo hodně zasedání pracovních skupin, tak aby bylo možné rychle do konce roku vyjasnit, v kterých otázkách je možné se dohodnout a abychom měli také určitý základ pro možnost eh, schody v prvním eh, čtení. Kolega Berlinger již řekl, že to je dlouhodobý a jistě dalekosáhlý projekt, ale není možné to vyřešit tím, že se na tom bude pracovat velmi pomalu. Myslím si, že bychom měli pokračovat eh, krok po kroku a proto prosím předsednictví rady, aby tento projekt byl propracován intenzivně. Nemám zde žádné další otázky a proto vám zase předávám slovo, pane ministře ministře, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, děkuji za slovo. Chtěl bych ještě říci, že na radě SVV v červnu jsme dosáhli politické dohody o textu tohoto nařízení. Dohodli jsme se, že vynecháme přílohy a také body odůvodnění, protože jsme si řekli, že je tam eh, několik ustanovení, které bychom ještě měli přeskoumat na úrovni pracovních skupin a že bychom se ještě měli podívat na ty body odůvodnění a na přílohy. Po té poslední radě SVV se také konalo v červnu schůze pracovní skupiny na radě. Oni se zabývali touto otázkou rovněž a hovořili o některých nevyřešených otázkách. Znamená to tedy, že kyperské předsednictví eh, zde bude usilovat o dokončení celé věci, abychom ty nevyřešené věci ještě dokončili. 6. července 2012 se také opět setkala pracovní skupina. Výsledkem její schůze, eh, nebo ty výsledky se již brzy dostanou na koreper, aby, byla, aby byly schváleny. Velice úzce sledujeme, jak to probíhá a doufejme, že velice brzy vám, vás již budeme moci informovat o úspěšném závěru. Dále, co se týče vzdělávání soudců, tak k tomu mohu říci zatím pouze to, že je to pro nás velice důležité a že se domníváme, že vzdělávání by nemělo být pouze pro soudce, ale i třeba pro státní zástupce, pro advokáty, pro právníky pro další profese, protože jinak se nám nepodaří vytvořit eh, systém vzájemné důvěry v oblasti justice, což by právě měl být takový základní kámen, na němž pak můžeme postavit eh, vzájemné uznávání. Já vím, že Evropský parlament také považuje tuto otázku za velice důležitou. A jak jsem již říkal, v rámci víceletého finančního rámce na rok 2014 a 2020 se bude také hovořit o programu pro justici a zde se rada řídí usnesením z Evropského parlamentu, které ta, toto usnesení se právě týká školení a vzdělávání soudců. My jsme se rozhodli, že vzdělávání soudců bude také jedním z hlavních bodů toho celého programu pro oblast justice a že se také pokusíme překonat všechny finanční problémy, které nyní většinou mají členské státy, když chtějí financovat podobné vzdělávací programy. Dále, co se týče návrhu na řízení o o právu na opětní prodej. Co se týče tedy toho, eh, té, společ, té, té právní úpravy prodeji, tak jste celá řada členských států vyjádřili výhrady a také námitky. Hovořili o tom, že mají výhradu nejenom k obsahu samotnému, ale i k způsobu, jakým se celá ta věc vyvíjí. Hovoří se, nebo jsou zde otázníky ohledně právního základu, a ohledně toho, co je ve smlouvách, protože většina členských států se domnívá, že vzhledem ke skutečnostem, které jsou k dispozici, nelze článek 114 akceptovat co by právní základ. A druhý velice závažný důvod pro to, proč mají členské státy výhrady, je ten, že Vzhledem k tomu, že zde už existují určité právní texty, například různé směrnice, které na evropské úrovni již toto téma upravují, tak e, že by zde tato nová legislativa se vlastně překrývala a dokonce by mohlo dojít i k tomu, že by se ty jednotlivé texty vlastně navzájem, e, vlastně, že by navzájem nekorespondovaly. Ehm, Evropská komise tedy nakonec došla k závěru, že skutečně jsou zde věci, kde dochází k určitému překrývání. Musíme tedy říci, že tento návrh není plným legislativním aktem, nemá upravovat pouze určité právní nedostatky, právní lakuny Jde o to, že ten, ta navrhovaná legislativa zatím není dostatečně jasná a některá už existující legislativa ještě vůbec nebyla transponována do vnitrostátní legislativy a určitá legislativa je teprve ve stádiích konečného přijetí. Čili existují zde výhrady v tomto směru, dále jsou zde výhrady o tom, zda ta právní úprava má být formou nařízení nebo formou směrnice. Pokud by to bylo nařízení, tak to bude přímo, mm, přímo použitelné v členských státech, ale pak by to nebylo v souladu s Římem 1 nebo s některými eh, dalšími mezinárodními úmluvami. Existuje zde totiž eh, nebezpečí, že by vlastně došlo spíše k oslabení nebo k poškození těch slabších stran, protože ty ostatní texty, právní texty, které již existují, byť jsou to tedy národní vnitrostátní legislativa nebo to jsou ty mezinárodní smlouvy, tak ty existující texty v mnoha směrech poskytují mnohem eh, lepší ochranu, než jestli tato navrhovaná legislativa. tak také se zde řeší otázky ohledně rozsahu působnosti, ohledně územní působnosti, čili je zde celá řada otázek, které se ještě řeší v rámci pracovních skupin rady. Rada bude muset technicky přeskoumat oba návrhy a také přílohu na úrovni pracovních skupin a komise také musí poskytnout všem delegacím členským státům, aby měl dost času vyslovit své stanovisko. Rada se domnívá, že jakýkoliv, nebo že všechny právní, e, právní nástroje, které se týkají právní úpravy prodeje, musí být v souladu s pravidly pro vnitřní trh. Kyperské předsednictví také bude sledovat aktivitu Evropského parlamentu v tomto ohledu a jak už jsem říkal, chceme s vámi konstruktivně spolupracovat. Dále, co se týče správního práva, pan Berlingve položil otázku nebo komentář na to správní právo. Já se obávám, že to je, spíš, že to je otázka spíše na mého kolegu, pana Mavrojanise, který je ministrem pro vnitřní záležitosti Určitě budete mít příležitost položit mu tuto otázku a on vám na to zcela jistě zodpoví k vaší spokojenosti. A také doufám, že nás navštívíte i na Kypru, protože tam bude dost více času na podrobnější projednání těchto věcí. Pane předsedo, myslím si, že jsem zodpověděl eh, na všechny dotazy. Pokud ne, tak mi to prosím připomeňte. Děkuji. Děkuji, pane ministře spravedlnosti. Přejeme vašemu předsednictví hodně úspěchů a hodně štěstí v následujících šesti eh, měsících. Skutečně váš seznam eh, úkolů, které souvisí s právní úpravou prodeje, eh, na mě udělal veliký dojem a to také naznačuje, že je nutné se tímto projektem zabývat intenzivně. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby rada se za vašeho předsednictví tímto zabývala eh, velmi často. Děkuji vám. Vy nyní odcházíte do výboru pro vnitřní záležitosti a i tam vám přeju hodně úspěchů. Zcela jistě budeme spolupracovat úzce eh, a intenzivně v následujících měsících. Děkuji vám. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren. Vážené dámy a pánové, Sehr geehrte Damen und Herren, für den nächsten Dámy a pánové, pokud je o e, další bod pořadu, Zástupci komise k bodu 5 jsou teprve na cestě sem. A eh, z tohoto důvodu přistoupíme k dalšímu bodu a mm, proto eh, vás eh, žádám, paní Galo, abyste se nyní ujala slova k mm, bodu číslo 6. Je sais plus où est le micro. Ah, ça y est, ça y est, c'est fait. OK. Ano, tak už jsem zapnula mikrofon a děkuji paní předsedkyně. Open data jsou obecné informace, které mohou být volně používány kýmkoliv. A to buď zdarma, anebo s menším poplatkem. Tyto informace veřejného sektoru představují určitou surovinu pro výrobky a také služby v oblasti digitální. Zde vidíme veliký eh, prostor pro růst, eh, který je ještě nedostatečně využíván. Eh, směrnice 2398 stanovuje minimální seznam pravidel, mimo jiné také pravidlo transparentnosti v dalším využívání těchto údajů. V roce 2011 komise při přijala evropskou strategii ohledně přístupnosti těchto informací. A to tak, aby evropské hospodářství eh, se dále rozvíjelo a představuje to nárůst 40 miliard euro. Jaké hlavní rozměry, změny pardon, eh, jsou navrhovány komisí dnes? této směrnici. Návrh komise zavádí povinnost, tedy explicitní povinnost členských států aby všechny dokumenty E, všeobecně přístupné byly dány k dispozici obecně. Tyto dokumenty musí být žadateli e, poskytnuty a to e, tak, aby byly strojově čitelné. Ohledně poplatků těch veřejných orgánů, tyto poplatky nemají být vyšší než náklady na kopírování a distribuci. Návrh komise eh, se předkládá tak, aby se jednalo o všechny eh, orgány veřejného sektoru. Mým cílem je přitom navrhnout takové pozměňovací návrhy, aby podnikatelé a malé a střední podniky i veřejné sektory, eh, veřejné orgány eh, nabízely nové digitální služby. Chtěla bych totiž zlepšit konkurenceschopnost našich ekonomik, tak aby vznikly nové možnosti pro nové pracovní příležitosti. Nesmíme přitom zapomenout, že veřejné služby musí být obecně přístupné. Nemůžeme tedy eh, vyžadovat, aby všechny dokumenty byly digitalizovány, aby eh, však nesmíme opominout, aby tyto údaje byly obecně použitelné. Znamená to, že tyto dokumenty musí být přístupné v formátech, které jsou snadno používatelné, ale nechcíme, nechceme stanovovat eh, použité technologie. Je přitom také důležité poskytovat eh, svobodné a volné eh, licence, které umožní eh, znovu používat eh, příslušné informace. Toto je velmi důležitý bod a to proto, že pokud orgán veřejného sektoru požaduje podmínky, které by byly příliš přísné, pak se tento obor nemůže rozvíjet. Dále jde také o poplatky za znovu použití. Samozřejmě, že příslušný musí mít právo eh, získat eh, zase náklady eh, na kopírování a rozšiřování, ale tyto poplatky musí být stanoveny zcela jasně, transparentně a dle objektivních kritérií. Dále je nutné se také omezit pouze na okrajové náklady, tak aby skutečně vznikl nový trh. Návrh komise rovněž navrhuje vytvoření nezávislého orgánu, který by mohl se zabývat eh, odvoláním ohledně eh, nemožnosti použít eh, údaje. Já mám poněkud výhrady na vytváření nového nezávislého orgánu tohoto typu. Zdá se mi, že v každém členském státě již existuje takový orgán, který by mohl také získat tyto povinnosti. Mám především na mysli eh, možnost úspor. Eh, dále bych chtěla také upřesnit to, že z opětné použití údajů musí probíhat v souladu s eh, zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů. Některé veřejné údaje skutečně mohou obsahovat také eh, citlivé informace o občanech, o jejich třeba pojištění nebo zdravotních záležitostech. Pane předsedo, nevím, zda tento návrh eh, může skutečně dosáhnout všech eh, Eh, cílů komise eh, co do růstu, ale v oblasti ekonomické krize, eh, kdy dluhová krize členským státům neumožňuje financovat politiku růstu, je nezbytné posilovat eh, jednotný trh. To by mohlo přinést určitou odpověď na obavy našich občanů. Děkuji vám za pozornost a eh, své stanovisko předložíme během července, tak abychom eh, jej mohli věřit v září. Děkuji vám. Děkuji, děkuji srdečně paní kolegyni Galo. V této chvíli nemám žádné přihlášky do diskuse. Zástupce komise, pan Svetnam, je přítomen. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšen, že mohu navštívit váš výbor a vyslechnout si první úvod zpravodajky k příslušnému návrhu, teda eh, revize eh, směrnice o použití informací veřejného sektoru. Musím říci, že eh, vše, co uvedla, je eh, velmi přiléhavé a eh, k věci je zde několik oblastí, kde návrh komise by mohl doznat zlepšení v tom smyslu, aby bylo zajištěno, že formulace obráží ty hlavní nosné myšlenky, aby nedošlo k nedorozumění. Například zpravodajka se zmínila o tom, že veřejné orgány by neměly být povinovány digitalizovat dokumenty, které v této chvíli digitalizovány nejsou. To určitě není záměrem komise a proto by bylo užitečné to eh, vyjasnit. Pokud jde o nezávislé orgány, tady se domníváme, že takovýto nezávislý orgán je užitečný, ale není nezbytné ustavit z Brusu eh, novou instituci. Členské státy mohou pověřit funkcí dohledem nad pravidly implementace eh, stávající instituci. A samozřejmě, stejně tak jako zpravodajka, i my se hlásíme k tomu, že je nutno eh, zajistit, aby eh, osobní data nebyla eh, zveřejňována v rozporu se zásadami ochrany osobních dat a tudíž nesmějí být opětovně používána. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Mase Děkuji. Nemám v zásadě eh, nic k tomuto bodu, spíše něco formálního bych rád řekl. Spravodajka nyní eh, vyložila eh, svůj názor na věc, tak jak ji známe, to bylo zřetelné a uvedla, že do konce měsíce by měla být zpráva předložena. Já bych eh, se rád eh, chtěl ujistit, abychom eh, tu zprávu, jakmile bude předložena, mohli vidět, mohli do ní nahlédnout, případně ve francouzštině, ale prostě, abychom všichni na ní mohli začít pracovat ve stejnou dobu. Ano, jakmile bude zpráva předložena, všichni budete moci do ní nahlédnout. Dobře, děkuji, říká předseda a nyní se ta táží, zdali se komise chce vyjádřit k bodu 5 k diplomatické konferenci v Pekingu. Paní Maria Martin Prat je přítomná. Máte hned slovo, prosím. Thank you, Mr. President, apologies if the... Děkuji. Uh, omlouvám se, pokud jste nás čekali o trošku dříve. My jsme se domnívali, že se tento bod dostane na pořad jednání až kolem čtvrté hodiny, takže jsme tady jste na čtyři hodiny. Chtěli jsme vás dnes eh, zde na výboru informovat o uzavření nové dohody, nové smlouvy v Pekingu. Jednala, eh, konala se tam konference, která 21. června nakonec eh, Eh, tedy se dohodla na nové mezinárodní smlouvě, která má chránit eh, výkonné umělce. Jedná se tedy o audiovizuální umělecké výkony. Ta nová smlouva má chránit všechny ty, kteří eh, provádí své umělecké výkony, například herci, herečky, ale také třeba hudebníci a ostatní umělci, jejichž umělecký výkon je, se objeví například ve filmu nebo televizním seriálu nebo nějakém dokumentu, zkrátka v nějakém eh, audiovizuálním díle. Proč nyní právě taková smlouva? Je to taková dlouho neřešená otázka. Myslím si, že to byla asi jediná taková mezinárodní konference, která vlastně trvala 12 let, protože ta diplomatická konference byla zahájena v roce 2000 a vlastně i většina té práce tehdy byla dokončena v roce 2000. Nicméně, i když už existovala určitá dohoda o všech článcích smlouvy, která dávala práva těm hercům a herečkám, tak zde byl jeden článek, okolo kterého panovaly velké neschody a byl to článek, který se zabýval převodu nebo přesunu práv od eh, toho výkonného umělce k producentovi. Vy, kteří znáte audiovizuální odvětví, tak víte, že to je velice taková citlivá otázka. Každá země se k tomu staví jinak. A v roce 2000 eh, se objevily velké konfrontace mezi USA a mezi EU, protože USA chtěli eh, použít systém, který mají oni, podle kterého jsou všechna práva automaticky převáděna na producenta filmu. Zatímco Evropská unie chtěla zachovat mnohem flexibilnější rámec, protože v jednotlivých členských státech Evropské unie jsou eh, jiné přístupy, například Francie, Rakousko či Itálie Eh, tam jsou ty názory třeba jiné než ve Španělsku nebo ve Spojeném království. Byl to tedy taková palčivá otázka, které se, která vlastně to všechno zastavila nebo pozastavila. Nicméně ta jednání stále pokračovala, stále zůstávala otevřená a trvalo to vlastně více než 10 let. A teprve tedy na konci loňského roku bylo už jasné, že bude možné se vlastně dohodnout na e, článku. Nyní je to článek 12, je to tedy článek o tom převodu práv. A tento článek v podstatě ponechává veškerou flexibilitu těm jednotlivým smluvním stranám, aby se dohodli na tom systému transferu práv. USA si zřejmě ponechá svůj systém, ale zároveň ho nebude nutit dal, e, ostatním smluvním stranám. Co se týče Evropské unie, tak některé členské státy si ponechají svůj systém, prostě zde bude velká pružnost a na základě této pružnosti nebo, nebo díky této pružnosti bylo nakonec možné, aby se v Pekingu ta diplomatická konference nakonec dohodla a uzavřela tuto smlouvu. Účelem této smlouvy je to, aby eh, herci a herečky měli ochranu, jejíž eh, úroveň bude aktualizována. Už eh, taková ochrana už třeba existuje pro hudebníky, pro hudební umělce nebo pro zvukové záznamy, takže pro některé druhy výkonných umělců už vlastně to bylo um, regulováno. A co se týče tedy té aktualizované úrovně ochrany, tak znamená to, že v Evropě tedy, to znamená, nebo jak je to v Evropě? V Evropě už existuje poměrně vysoká uh, úroveň ochrany. A to, co je vlastně v té této pekingské smlouvě, tak eh, tam jsou věci, které už vlastně existují v evropské legislativě. Takže pro Evropu bude vlastně takovým největším, bude největší výhodou to, když se eh, ta díla, v nich se ti herci objevují, když se ta díla promítají v jiných zemích mimo Evropskou unii. Jsou to, jsou to filmy, ale také třeba televizní pořady. A protože Evropa je velkým vývozcem filmů a televizních pořadů a v těch třetích zemích je velký trh, tak nyní, pokud se ty třetí země stanou smluvní stranou této e, smlouvy, tak herci a herečky budou také dostávat odměnu za vysílání těchto děl. Pokusila jsem se tedy vysvětlit, o co šlo v této smlouvě a jaký to bude mít hlavní užitek. Kdy ta smlouva vstoupí v platnost? No, je zapotřebí, aby zde bylo 30 smluvních stran, které provedou ratifikaci a poté vstoupí ta smlouva v platnost. Bude to asi ještě tedy trvat určitou dobu. Komise nyní navrhuje, abychom začali již tento postup, nejprve tedy podpisem, a poté, abychom zahájili řádný postup, aby Rada a Parlament eh, také zahájil ten postup ratifikace smlouvy. Zřejmě to začne pole, eh, na podzim. Budeme mít dost času hovořit o tom, jak s vámi, tak s členskými státy. Myslíme si, že to vlastně nevyvolá žádnou nutnost změnit eh, evropskou legislativu nebo přidávat nějakou evropskou legislativu, protože se jedná, pokud se jedná o některé věci, které nejsou v evropském aky, týká se třeba určitých morálních práv. Je, je, to, ta, je to zkrátka tak, že tato smlouva už zde měla být před deseti lety, je zde až nyní, ale měla by tedy chránit jak samotné umělce, tak i producenty a také organizace, které zastupují umělce. Pokud budete ještě chtít podrobnosti, ráda vám je sdělím. Děkuji. Děkuji. Eh, máte otázky na eh, komisi? Pane kolego Masi, děkuji, eh, děkuji, pane předsedo. Já skutečně důrazně podporuji tuto iniciativu k této umluvě a dnešní informace byly velmi užitečné, protože je důležité, aby byl eh, zohledněn interpret a aby i eh, tanec eh, byl zařazen do rozsahu platnosti. Dario Fo jednou získal Nobelovu cenu a v minulosti to bylo prakticky nemyslitelné. získat um, toto nejvyšší možné ocenění bez vyvinutí maximální umělecké tvůrčí síly. Nyní jde o to, aby byl e, umělec chráněn. Pracujeme na tom e, e, ve výboru pro vnitřní trh a samozřejmě si uvědomujeme, že v parlamentním procesu máme i určité nepřátele, pokud jde o ochranu těchto práv. Pokud je o další časový eh, průběh a eh, schválení eh, dokumentu institucemi. S jakým procesem počítáte? Uvedli jste začátek, ale kdy plánujete uzavřít celý proces? My se totiž obáváme, že na to budeme muset čekat v EU příliš dlouho. Paní kolegyně Regner. Mm, děkuji, děkuji také za prezentaci informací. Měla bych následující otázku. V minulém týdnu jsme odmítli na plenárním zasedání akta a proto bych chtěla vědět, jaké vzniká vaše dohoda, nakolik ten proces přijetí je jiný od procesu přijímání akta. To je moje první otázka. A druhá otázka se vztahuje na otázku práv a také spravedlivého odměňování. Mohla byste nám prosím přesněji říci, jak je řešena otázka odměn. Eh, to je jedna z hlavních otázek, kterou se zabýváme také v Evropském parlamentu. Eh, ještě z mé strany provokující otázka. Eh, již existují hlasy, které hovoří o ohrožení internetu kvůli této dohodě. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President, for all the questions. Děkuji za všechny tyto dotazy, i včetně těch provokativních. Uh, pokud mi dovolíte, tak na ně zodpovím v pořadí, v jakém byly položeny. Co se týče tedy toho časového harmonogramu, tak e, běžně je to tak, že u, e, ta, ta smlouva, nebo jak jsem již říkala, tak ta smlouva vyžaduje ratifikaci 30 zemí. A co se týče Evropské unie, tak v Evropské unii to tedy musí být ratifikováno 27 členskými státy respektive 28 od příštího roku plus komisí, protože komise má určité pravomoci na úrovni Evropské unie. A Evropská unie tedy musí také ratifikovat tuto smlouvu. Prakticky, prakticky to znamená, že budeme čekat až bude zahájen ten ratifikační proces v ostatních zemích a pak teprve přistoupíme k ratifikaci my. Teprve poté vlastně uložíme eh, ten, mm, vlastně tu smlouvu toho depozitáře. Budeme zatím trošku sledovat, jak vlastně ta ratifikace probíhá v jednotlivých ostatních zemích, ale takto postupujeme běžně. Myslím si, že asi nic podrobnějšího vám nepovím, nevím, zda to bude trvat rok nebo méně či více. Prostě musí to být ratifikováno ve všech 27 členských zemích a pak ještě to musí být ratifikováno Evropskou unii jako celkem, což je proces, který bude chvíli trvat. Pak jste se ptali, jaké jsou rozdíly mezi eh, jednáním o této smlouvě a o, mezi jednáním o dohodě akta. Já se domnívám, že zde jsme dosáhli velice pozitivního výsledku. Dostáváme se k takovému přístupu vícestraného jednání. Byla zde dohoda VIPO, také zde na úrovni OSN byla, existovala harmonizace ohledně duševních práv k duševnímu vlastnictví, pak zde byla Bernská úmluva, pak zde byla smlouva, římská smlouva. Celkově se toho zúčastnilo více než 150 zemí. Všechny tyto země byly zastoupeny v Pekingu a také tyto země byly zastoupeny i tehdy v roce 2000 v Ženevě. Také tam byly zastoupeny různé mm, mm, mezivládní organizace a akredita, akreditované nevládní organizace. To znamená, že ta jednání probíhala zcela transparentně, Komise měla vyjednávací mandát, který byl schválen v řádné době, čili ta jednání probíhala velice dobře a transparentně. Vaše druhá otázka se týkala práv těch umělců na odměnu. Je to ještě věc, o které se bude hovořit. Výkonní umělci již nyní požívají vysoké úrovně ochrany v Evropské unii na základě AKY Evropské unie. Nicméně taková ochrana nemusí být stejná v, ve třetích zemích. Já jsem si jistá tím, že během dalších diskusí se nám podaří eh, posoudit to, zda, zda budou určité, určitá výhradní nebo výlučná práva a zda pak tam ještě budou další práva na odměnu. Jedná se tedy o herce, o hudebníky, o další výkonné umělce, kteří budou moci poukázat na to, že mají určité právo, které je nutné uznat. Také to souvisí, a také jste se ptali na otázku internetu. Je pro mě dost překvapující, tedy slyšet tento dotaz. Tady v, té, v rámci této smlouvy jde pouze o uznání naprosto zásadního práva. Je to právo výkonných umělců, kteří dají eh, vlastně svůj, kteří, kteří poskytnou svůj talent, tak aby mohli být odměněni. Nehovoříme zde pouze o nějakých velkých amerických hvězdách nebo o velkých evropských hvězdách. Mluvíme o celé řadě eh, hudebníků, herců nebo tanečníků či tanečnic, bez nichž eh, by eh, zde vůbec neexistoval audiovizuální sektor, který je pro Evropu tak důležitý a kterého si všichni vážíme. Ještě bych vám chtěla říci, že zde je řada zemí, které se velice zajímaly o tuto dohodu, samozřejmě USA, EU, ale také i další země, což, na což je dobré poukázat, protože zájem těchto zemí ukazuje na to, že tyto země mohou mít také mnohem větší zájem o audiovizuální umění, například Brazílie, India, to jsou obrovští producenti audiovizuálních děl. Také je zde třeba Nigérie nebo africký Senegal. Pozitivní věcí je i to, že zde máme poprvé smlouvu která vlastně eh, pochází ze země, z jiné země, než my jsme vlastně měli Bernskou umluvu, eh, římskou smlouvu a máme zde vlastně smlouvu Eh, z Pekingu, takže to je také symbolické, že tedy i tato země um, dále se chce věnovat těmto otázkám. Děkuji. Děkuji za uh, zevrubné zodpovězení otázek. Myslím, že to je skutečně velmi zajímavý projekt, který se chystá. A nyní můžeme přistoupit k bodu 34, to je zpráva pana Berlinguera k, e, k procesnímu právu a správnímu právu. Slovo má e, kolega Berlinguer. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, milí kolegové. Už eh, jsme diskutovali toto téma v našem výboru, když jsme přijímali v listopadu tento pracovní dokument a iniciativní zprávu. To celé je novinka jak pro náš výbor, tak i pro Evropu. a Stručně vysvětlím, proč je to pro nás důležité. Rovněž si musíme uvědomit, že Evropa eh, zde učinila důležitý krok vpřed, protože eh, ten, toto správní procesní právo eh, bylo upraveno na národní úrovni. Evropská unie není stát a přesto přeze všechno se musí vypořádat se správou věcí veřejných, která je čím dál tím důležitější protože existují i problémy při stanovování eh, platných ustanovení, eh, které upravují vztahy mezi státem a občanem nebo mezi jednotlivými státy. Takže Evropa eh, nechce být státem, ale je hezké, že myšlenka politické jednoty má v Evropě eh, dosah i na strukturu občanských práv, eh, například eh, v případě sporu. O to jde. Nejde pouze o posílení legitimity jednoty v Evropě, ale jde také o jasnou definici očekávání evropských občanů a tato očekávání musí být vyjasněna. Některá nejsou ještě zcela jasná. A potřebujeme ještě i další práva upravující vztahy mezi občany a správou. A proto dnes předkládáme politický návrh, Jde o legislativní iniciativu, která eh, v podstatě podléhá komisi a eh, tato naše iniciativní zpráva se proto obrací eh, v prvé řadě na komisi, aby dostala svému úkolu a aby předložila návrh nařízení o procesním právu. Nejde pouze o vědecké důvody, ale také o místopředsedu Evropské eh, komise pana Ševčoviče. I on je eh, vybídnut se k tomuto tématu eh, vyjádřit. Já jsem zaslechl lecos a zdá se, že Evropská komise již posoudila naši přípravnou práci. v souvislosti s touto dnešní zprávou. Ale bylo řečeno že se zajímáme pouze o abstraktní věci, že e, ta příprava je nesena v abstraktním duchu, zatímco komise se zajímá o konkrétnosti. Ale toto zdůvodnění považuji za e, poněkud podivné a proto i my vyzýváme Evropskou komisi, aby byla konkrétní a aby dostala eh, svému úkolu a eh, přijala eh, legislativní iniciativu. je eh, jasné, že chceme upravovat eh, pouze správní právo eh, v Evropské unii na úrovni Evropské unie, nikoli na úrovni členských států. To vůbec nespadá do našich příslušností. Jde o správní nebo procesní právo na úrovni Evropské unie a vše, co s tím souvisí. Jde o činnost Evropské unie a tudíž o stěžení právní předpisy. Jde o jakousi eh, normu de minimis. A proto nemusíme zacházet do přílišných detailů. Jde pouze o určitý odkaz, o reference, o obecné zásady Eh, upravující eh, eh, dobrou správní činnost na základě určitých pravidel, musí jít o transparentnost, průhlednost, odpovědné jednání příslušných úřadů. Máme článek 41 Charty základních práv Charta základních eh, práv je součástí smlouvy o fungování Evropské unie a hovoří o demokratickém právu na eh, eh, dobrou zprávu. To znamená, že se jedná o základní právo. Je tam upravená zásada dobré správní činnosti, což je často uváděno v textu aktech komise, rady nebo Evropského soudního dvora. To je tedy politická filozofie, která je základem mého návrhu. Nyní eh, se nebudu vztahovat eh, na všechny jednotlivosti doporučení, eh, například rozsah působnosti, teda vztahy mezi tímto nástrojem a sektorovými nástroji obecné zásady, které jsou důležité pro jednotlivá ustanovení nebo zásady procesního práva. Eh, eh, a tak dále. Pak jde ještě o eh, přeskum vlastních usnesení a dále o zveřejňování nařízení. Děkuji. Děkuji, pane kolego. K tomu nemám žádné přihlášky do diskuze. Je to velmi komplexní téma a děkuji vám za práci, kterou jste již vykonal. Máme lhůtu a sice 19.9. pro pozměňovací návrhy. Pokud nikdo nemá námitku, tak eh, tento termín je stanoven. A nyní přecházíme mm, do neveřejného zasedání. Eh, přerušíme zasedání na dvě minuty a eh, prosím tedy všechny, kteří zde nemají být při neveřejném projednávání, aby opustili sál a technika by měla být nastavena na offline. Děkuji.